Gut, meine Dobře, dámy a pánové. Vážení kolegové. Myslím, že bychom mohli začít, i když můj eh, kolega, předseda, pan Valenciano, tady ještě není. Ale vzhledem k tomu, že máme málo času, měli bychom začít. Je mi potěšením to, že dnes probíhá slyšení společně s výborem zdroj, droj o podmíněnosti lidských práv v souvislosti s regionálními obchodními dohodami s africkými zeměmi. Begrüßen äh, die Kollegen natürlich, aber auch die europäischen. Chtěl bych tady eh, přivítat eh, všechny nové hosty, kolegy z ostatních institucí a zástupce nevládních organizací. A je mi tady také potěšením přivítat odborníky, kteří se touto věcí zabývají a mají nám mnohé co říci. Například pan profesor Jan Wouters, který vypracoval velice eh, důkladnou analýzu v rámci sedmého výzkumného programu financovaného Evropskou unii a má za sebou tedy velice intenzivní práce na tomto tématu. Dále vítám pana Junior Lodge, který je vedoucím týmu eh, jednoho z eh, programů pana Jagdishe Konžula, což je velvyslanec Mauricia u Evropské unie, a pana Žaka Bertelo, což je odborník na zemědělství z francouzské nevládní organizace s názvem Solidarité. Vítejte, máme tady tady široké spektrum odborníků kteří jsou připraveni odpovědět na naše otázky. A já bych rád ještě podotknul, že na půdě parlamentu jsme debatovali o celé eh, řadě eh, těchto smluv, které jsou uzavírány s zeměmi, jednotlivými africkými zeměmi. Tyto hodnoty jsme vždy, tedy nejprve jakožto Evropský parlament přeskoumali, následně došlo k ratifikaci. A tyto dohody vždy obsahovaly podmínku o dodržování lidských práv. To je něco, o čem jsme vždy diskutovali, ale um, zároveň jsme to nikdy nějak zásadně nevyhodnotili. A otázka je, do jaké míry je tato podmínka opravdu důležitá pro uzavírané dohody. Do jaké míry tato a do jaké míry tyto dohody přispívají k posílení hospodářského růstu a rozvoje. Problematika lidských práv je pro nás na půdě tohoto výboru velmi důležitá, protože je to tedy jeden ze základních kamenů moderních obchodních smluv. Například také v rámci GSP eh, jsme, se, eh, jsme prosazovali tento princip a také v rámci delegovaných aktů se to vlastně stalo jednou ze zodpovědností parlamentu. Když se podíváme na situaci zemí západní Afriky, tak si lze klást otázku, do jaké míry takováhle ustanovení opravdu zlepšují situaci. Když se například podívám na to, že 80% kakaových bobů je dováženo ze zemí západní Evropy, z nich je potom vyráběna naše, západní Afriky, z nich je potom vyráběna naše čokoláda a tato, tuto sklizeň a sklízí především děti v rámci nucené práce. A proto je, myslím, nejvyšší čas hovořit o podmínkách našich obchodních smluv a o tom, jak prostřednictvím dohod eh, EPA můžeme přispět k zlepšení situace. A eh, to je tedy hlavní téma té dnešní diskuze a já mi potěšením tady už přivítat eh, spolupředsedajícího paní Valenciano a já jí dám slovo. Buenos días. Perdón. Dobrý den, omlouvám se za spoždění, ale měli jsme zasedání pod výboru. Nejprve bych vám chtěla poděkovat. Chci poděkovat především předsedovi Langemu za pozvání Myslím, že je velice důležité, abychom na některých aspektech pracovali koordinovaně. Myslím, že synergie mezi tak důležitým výborem, jako je INTA a podvýborem pro lidská práva, nás posiluje a díky tomu naše stanovisko e, může mít mnohem větší sílu e, ve veřejném mínění v členských státech, v radě i na komisi. Myslím, že postupovat ruku v ruce eh, určitě zvyšuje efektivitu naší práce. Podvýbor pro lidská práva je takovým eh, zrníčkem, eh, které někdy trochu narušuje ten chod, které prostě se vkládá do té politické agendy ale je to jedna z našich povinností hájit lidská práva i za našimi hranicemi. Je to náš závazek, který dnes je i právním mandátem ve smyslu Lisabonské smlouvy a proto to musíme činit, musíme to činit inteligentně, ale také bez cynismu. Bez cynismu to znamená že eh, velice často musíme být takovým svědomím, eh, které eh, trochu je takové šťouravé. A samozřejmě to znamená také, že my musíme dobře analyzovat, jaké jsou naše povinnosti k lidským právům uvnitř Evropské unie. Já jsem si dnes říkala, kdyby měl někdo podepsat eh, ekonomickou obchodní dohodu s Evropskou unii, eh, představte si nějakou eh, supervelmoc, která by s náma takto podepisovala nějakou obchodní dohodu a byla by svědkem toho totálního selhání našeho řízení imigrace. Eh, přestěhovalců, běženců, kteří přijíždějí na naše hranice. Kdyby někdo zvnější eh, chtěl do takovéto obchodní dohody s EU eh, zapracovat doložku, podle které EU musí jinak spravovat ty migrační toky běžence, kteří přicházejí na naše pobřeží. Představme si to. A o to tady jde. Jde o to, že ten nástroj obchodních vztahů máme používat jako nástroj, který podporuje obhajobu lidských práv. Dnes dopoledne jsme tady právě proto, aby nám odborníci vysvětlili, zda obchodní dohody skutečně slouží podpoře lidských práv tomto případě v Africe. A já jsem velice vděčná za to, že jste nás pozvali na tuto diskusi. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo prvnímu expertovu, expertovi, panu profesoru Vautersovi. Máte sedm minut. Děkuji. Dobré ráno. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, být tady na půdě Evropského parlamentu. Jmenuji se Jan Wouter, jsem profesor univerzity v Lovaně, tam jsem eh, předsedou eh, programu Jean Monnet a také pracuji v rámci jednoho velkého evropského programu s názvem FRAME, který se zabývá aspekty eh, lidských práv v rámci dohod uzavíraných Evropskou unii. A já tady vás seznámím s nejnovějším vývojem, rozdám také výtisk PowerPointové prezentace. A dovolte mi nejprve tady nastínit celou tu, celý ten záběr debaty o lidských právech v rámci obchodních dohod. Nyní v situaci, kdy lidská práva pět let po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost jsou jedním z hlavních cílů naší vnější politiky v souladu s článkem 21 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. A proto je jasné, že aktivity Evropské unie ve okolním světě musí eh, být eh, pojímány v rámci nedílnosti lidských práv a v souladu s tím musí být prováděna veškerá zahraniční politika, včetně té obchodní a uzavírání obchodních dohod. Je důležité také upozornit na takzvanou op- na takzvané tedy fungování Lisabonské smlouvy v praxi, například na základě akčního plánu a rámce z roku 2012, ve kterém se říká, že obchodní politika by měla fungovat takovým způsobem, aby také přispívala k dodržování lidských práv. A nyní víte, že Rada se chystá schválit nový akční plán na rok 2015, který obsahuje velice důležité formulace ve vztahu k obchodu a lidským právům. Konkrétně tedy o lidských práv hovoří o potřebě zlepšit soudržnost, nebo tedy koherentnost toho, jak jsou, uplat, jak jsou v praxi uplatňovány a ustanovení o dodržování lidských práv, která jsou nyní obsahem každé obchodní smlouvy. Právě ta soudržnost, ta koherentnost je jedním z klíčových slov pro zahraniční politiku Evropské unie. Další důležitý aspekt mezinárodních dohod které uzavírá Evropská unie, je diverzita těchto dohod. Některé jsou čistě obchodní na bázi FTA, některé jsou o hospodářské spolupráci, některé jsou dohodami o přidružení. A pak tu máme takzvané um, vylepšené dohody o přistoupení, především eh, se zeměmi jižního a východního sousedství, s kandidátskými zeměmi a tak dále. Tato diverzita je důležitá, já ji připomínám proto, že tyto dohody se uzavírají podle různých právních základů. Někdy jde o eh, výlučnou kompetenci Evropské unie, někdy jde o sdílené kompetence. A to samozřejmě věci komplikuje. Vidíme tu tedy rozmanitost typů dohod, které uzavírá Evropská unie. A tam, kde hovoříme o afrických zemích, je třeba si uvědomit, že některé africké země tedy mohou uzavírat různé typy těchto dohod. Všechny mezinárodní dohody však obsahují ustavení, ustanovení o lidských právech. Je zajímavé ohlednout se do minulosti, jak to celé vlastně vzniklo. Tyto klauzule tedy jsou užívány stále častěji, jejich formulace je také stále důraznější a dnes jsou lidská práva považována za nedílný prvek těchto dohod. Zdůvodnění je takové, že tato ustanovení mohou pomoci eh, v tom smyslu, že vyvíjejí tlak. Někdy tedy mohou vést i k pozastavení platnosti, případně k sankcím, uplatnění sankcí v rámci mezinárodních obchodních dohod. Je důležité říci, že formulace těchto klauzulí není jednotná. Existuje eh, různá míra eh, striktnosti vyjádření jejich uplatnění je tedy diferenciované. Důležité však je, že každé ustanovení tohoto typu je ještě dále zestriktněno klauzulí o sankcích v případě neuplatnění. Existují tedy různé stupně těch sankcí od konzultací až tedy po sankce v případě závažného porušení dohody v jakémkoliv jejím ustanovení, včetně ustanovení o lidských právech. Eh, jak už jsem tedy řekl, eh, ty dohody jsou uzavírány podle různých eh, právních základů a e, do různé míry je také monitorování, monitorováno jejich dodržování, včetně toho ustanovení o lidských právech. My jsme si všimli dvou typů problémů. Tam, kde se zabývím, zabýváme podmíněností lidských práv na úrovni mezinárodních dohod, všímáme si, že existuje celá řada odvětvových dohod, které uzavírá Evropská unie, které umožňují usnadnění obchodu s některými typy produktů nebo služeb, přesto však chybí konkrétní ustanovení o dodržování lidských práv. Tady se vede eh, tedy debata o tom, zdali i u těch velice konkrétních odvětvových dohod je třeba mít v obsahu také klauzuly o lidských právech. Pak je tu tedy problematika dočasného uplatňování mezinárodních dohod, tedy především těch smíšených dohod, které uzaví Evropská unie, protože v celé řadě oblastí Evropská unie sdílí kompetence s členskými státy. Výsledkem jsou tyto smíšené dohody a tady používáme následně tedy ten takzvaný nástroj dočasného uplatnění nebo vstupu v platnost a v takovém případě je uplatňována pouze část této dohody, nikoli celá a může dojít k tomu, že právě lidská práva, tedy, dohody, tedy klauzul o lidských právech, nejsou uplatňovány v plném rozsahu. Jak už jsem také řekl, tedy samotné ustanovení o lidských právech bývá formulováno různě, není to tedy jednotná formulace, Většina mezinárodních dohod eh, má tady eh, kapitolu o takzvaném trvalé udržitelnosti. Její součástí často bývá právě to ustanovení o lidských právech, ale pak tady ještě chci říci, že v praxi monitorování toho, jak jsou tyto dohody prováděny, je problematické. Existují určité studie vypracované pro Evropský parlament, které ukazují, že chybí eh, vůle skutečně monitorovat dodržování jednotlivých ustanovení. A to je něco, co musíme znovu eh, zvážit. Ono eh, to má pak dopad na účinnost uplatňování těchto dohod, na jejich legitimnost a i na jejich důvěryhodnost tohoto ohledu je zajímavé, že akční plán pro demokracii a lidská práva z roku 2015 opět upozorňuje na důležitost klauzulí o lidských právech v mezinárodních dohodách, a to těch stávajících i těch s budoucím přesahem. Děkuji panu profesorovi za toto velice e, zajímavé expoze a nyní dávám slovo panu Junior Lodge. Herzlichen Dank. Ähm, ich freue mich, äh, dass ich äh, hier reden darf. Děkuji, já jsem velmi rád, že tady dnes mohu vystoupit a chtěl bych na úvod říct, že budu eh, vystupovat eh, eh, vystupovat jménem z organizace a teď končím německé, budu mít anglicky. Uh, I work... Děkuji, já pracuji pro program AKT EU, který pomáhá zemím AKT s zpracováváním problematiky TBT, ale chci tady jasně říct, že hovořím svým vlastním jménem. Pracovala jsem 6 let na jednání a z oblasti eh, Karibiku a pro mě je to nadále tedy velké eh, oblíbené téma. Než eh, Eh, začnu, dovolte, eh, takové dvě úvodní poznámky. Za prvé, já jsem eh, ekonomem zabývajícím se obchodem, vím, jaká je tedy síla obchodu jako rozvojového nástroje a dívám se na toto téma z pohledu obchodu. Ale také Vzhledem k tomu, že jsem ze země AKT, tak samozřejmě také se zabývám otázkami rozvoje. Druhá poznámka. Tato diskuse se týká eh, obchodních vztahů mezi Afrikou a EU. A budu se tedy snažit tady nedělat žádné přednášky o tom, jak by se k Africe měli přistupovat, to není v mé pravomoci a e, tomu bych se tady chtěl vyhnout. Co jsme tedy e, učinili v oblasti EPA Karibiku v souvislosti s tím, jaké poučení si vzít z toho můžeme, to bych mělo být předmětem tedy toho mého příspěvku. Je to dohoda, která se týká zprávy věcí veřejných v oblasti obchodu. Někteří eh, by možná řekli, že obchodní dohody eh, jsou jakýmsi eh, ujednáním o vzájemném odzbrojení v tom smyslu, že se zavazujete, že nebudete používat určité politické nástroje, především ty, které by mohly poškodit rozvojové snahy. V tomto smyslu je EPA jakým se příbuzným takovýchto dohod o vzájemném odzbrojení, kde například EU říká, že nebude uplatňovat vývozní dotace na výrobky, které jsou důležité pro země Karibiku. EPA jsou také obsaženy v dohodě z Kotonu. EPA mají být vlastně předmětem jednání podle hlavy 2 dohody z Kotonu. A dohoda z Kotonu eh, velice jasně eh, hovoří eh, o lidských právech, ale nejen o lidských právech, také o dobré zprávě věcí veřejných a také tady chci říct, že obchodní dohoda se týká zprávy ale je zakotvena v takovém širším rámci zprávy, tedy v rámci té dohody z Kotonu. Řada odkazů v dohodě z Kotonu, e, včetně e, úvodních ustanoveních, je obsahují například odkaz na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN, je tam odkaz na úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobodách eh, Rady Evropy, je tam Africká charta lidských práv a Americká úmluva o lidských právech. To všechno je tam obsaženo v odkazech, je tam článek 1 eh, dohody, kde se hovoří o nutnosti respektovat práva jednotlivců, článek 9, který opakuje, že lidská práva, demokracie, a právní stát jsou důležité. Článek 9.2 hovoří o demokratizaci, rozvoji a ochraně základních svobod a lidských práv a potom článek 9.3 který říká, že lidská práva jsou součástí rámce řádné zprávy. Ta dohoda je tedy zakotvena nebo vychází z kotonu, ale obsahuje i specifická ustanovení Eh, za nám tedy na mysli tu dohodu EPA s Karbikem, kde se zase hovoří o lidských právech. Samozřejmě tady je taková eh, snaha, protože dohoda s Kotonu může být ukončena v roce 2020, vyprší její platnost a bude se tedy jednat o dohodě pro další období. Co se tedy stane s těmi zastřešujícími právy, které rámují ty obchodní dohody? Tady bych řekl, že Evropská unie a země AKT mají před sebou tři volby, pokud jde o prodloužení jejich vztahů. Za prvé zachování statu quo, kde je tedy silná složka těch lidských práv a řádné zprávy věcí veřejných. Druhá možnost je, že ta dohoda s Kotonu bude aktualizována tak, aby lépe odrážela vztahy mezi oběma regiony. To je tedy dohoda o partnerství Afrika EU, Karibik EU, Tichomoří EU. Tyto základní hodnoty, které sdílejí obě strany, jsou obsaženy v těchto dohodách. Netýká se to jenom obchodu, ale i rozvojové spolupráce a politického dialogu. To jsou takové tři pilíře současné dohody z Kotonu. A třetí možnost je revidovaná dohoda z Kotonu, kde by zůstalo zachované to uspořádání vlastně tří eh, kontinentů, včetně EU. A bez ohledu na to, jaká volba nakonec zvítězí, tak důležité je, aby tam zůstal pokryt ten celkový rámec zprávy věcí veřejných. ty budoucí eh, vztahy EU-AKT eh, by eh, tedy neměly v oblasti lidských práv být nějak zeslabeny. Pokud jde o dohodu EPA s CARIFORUM, tam je také zase preambule, která zmiňuje základní práva. Je tam velice důležité ustanovení v článku 3, týkající se uplatňování této dohody, která musí plně zohledňovat eh, lidskoprávní, kulturní, ekonomické, sociální, zdravotní a ekologické zájmy eh, obyvatelstva a budoucích generací, tedy ve smyslu udržitelného rozvoje. A je, to jsou tam také formulace týkající se přímých zahraničních investic. Ta dohoda zmocňuje obě strany, že by neměli zhoršovat sociální nebo ekologická práva e, za účelem e, přilákání investic. To je velice důležitá skutečnost. Vlastně mám pro vás novinky e, v tom smyslu, že EU tam neprotlačila tato ustanovení. My jsme měli zájem na těchto ustanoveních. také tam jsou obsažena institucionální ustanovení a vy jakožto poslanci jste si určitě vědomi toho, že existuje poradní orgán, v němž působí i poslanci, myslím, že byl zřízen v roce 2010, a tam jde vlastně o zastoupení Evropského parlamentu v těchto vztazích. Pak existuje poradní výbor, který má podporovat dialog s občanskou společností. Také probíhá přeskum a monitorování, už o tom hovořil pan profesor. To je příležitost, protože je to nová inovativní dohoda a dává tedy možnost eh, zaměřit se na nejlepší postupy eh, při monitorování a přeskumu dohody. A nakonec, pane předsedo, bych navrhl nebo vyzval k eh, opatrnosti. Já se zabývám rozvojem a uznávám tedy význam otázky lidských práv a domnívám se, že skutečně lidská práva jsou takovou platformou rozvoje. Ale chtěl bych varovat před tím, aby to byla podmínka. Podmíněnost. Proč? Z několika důvodů. My nechceme aby se to stalo novou necelní překážkou. To je první věc. Druhá věc, nechceme, aby země AKT a zvláště africké země prostě byly zvyklé na to, že jsou neustále kárány. Já si myslím, že změny eh, přijdou spíše, když někdo půjde vzorem a bude silná angažovanost. A tady bych chtěl odkázat na nedávný článek v New York Times, to napsal eh, komisař pro lidská práva Rady Evropy. Říká tam, že samotná Evropa eh, je eh, zanesena mnoha případy nedodržování lidských práv. A tím bych ukončil svůj příspěvek. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo spolu předsedkyně. Děkuji. Já dám slovo velvyslanci ostrova Mauricius, eh, který nám představí eh, takovou velice blízkou hm, vizi toho, jak tyto dohody o ekonomickém partnerství mohou podpořit rozvoj lidských eh, práv v regionu. Máte slovo. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji vám. Myslím, že jsme tady slyšeli několik odborníků v dané oblasti. Já expertem nejsem, rozhodně nemám dlouhé zkušenosti, ale pocházím ze země, která má výsledky v oblasti dodržování eh, lidských práv a právního státu. Jsem tady jako zástupce státu Mauricius, kde teď eh, společně se třemi dalšími třemi státy eh, provádíme eh, tuto dohodu EPA. Nemohu vám teď nabídnout eh, úplnou, úplný přehled o dodržování lidských práv v Africe, ale mohu se minimálně zmínit o několika otázkách, které jsou v tomto kontextu relevantní. Můj kolega Lodge právě zahájil debatu. Já nemusím uvádět všechny podrobnosti, on popsal tu současnou situaci, kdy eh, v dohodě s Kotonu je vrno několik článků, které se zmiňuje o politickém dialogu, o lidských právech a tak dále. On zmiňoval články 8, 9 a 96 a 97, které jsou eh, velmi důležitými články. Já bych chtěl také říci, že ta Dohoda s Kotonou je rámcovou dohodou, která stanovuje mluvní závazky mezi těmi dvěma, státy, dvěma stranami, tak je to EU a pak státy AKT. A tím eh, tedy je vytvořen rámec, který by měl umožnit nejenom obchod, ale i rozvojovou pomoc. A je tedy možné, že v takovém typu dohody by měly být obsaženy i prvky, které to propojí s eh, držáním lidských práv a pravidel právního státu. Nicméně, teď, eh, když se chýlí konec eh, eh, dohody s Kotonou v roce 2020 a nevíme, co bude následovat, tak víme, že některé články té dohody již nejsou platné a vyjednávají se plán A, tak se teď nacházíme úplně nové situaci, protože hodně těch obchodních preferencí, které existovaly v minulosti pro různé produkty, ty všechny skončily a my eh, se teď eh, posuneme k novým obchodním vztahům. Jak už říkala před několika dny komisařka Mastremova, tak je velmi důležité pro Evropskou unii, aby se vyjednala dohoda CETA, protože síla hlasu EU se snižuje. A my v Africe musíme být velmi opatrní, protože jsou tady jiní aktéři, kteří jednají a pokud Evropská unie nebude eh, opatrná, tak eh, by to mohlo mít velmi vliv na události v Africe. Kromě toho ale je tady také velké vědomí o tom, Eh, jaké kapacity a zdroje v Africe je potřeba zohledňovat. Už to tady není eh, tak jako kdysi. A možná, že to je jeden z těch eh, důvodů, proč tak dlouho trvalo uzavření dohody EP a ještě nevíme, co ve všech případech nová partnerství budou uzavírána. Takže v tomto kontextu se musíme zamyslet nad tím, jak naložit s touto situací. Místo předsedkyně řekla velmi důležitou větu, protože říkala, že musíme bránit lidská práva eh, v hranicích EU i eh, vně těchto hranic. A já si myslím, že to je eh, velmi zásadní věc, protože ona říká také, že to musíme dělat inteligentně. Co to tedy znamená inteligentně? V první řadě patří, když mluvíme o lidských právech nebo základních právech, tak si musíme také uvědomit, že právo na rozvoj je také považováno za velmi důležité základní právo. A <coughs> to tedy, jak říkal už pan Loč, když mluvíme o obchodu, tak se musíme podívat také na obchod z pohledu rozvoje, protože mm. rozvoj musí být pohánět hospodářský růst, musí generovat příjmy, zaměstnanost a Eh, snižovat chudobu. Když hovoříme o sankcích, o opatření, která by se eh, mohla podniknout, například eh, ta různá ustanovení o vykonávání nebo nevykonávání, tak to je asi nejdůležitější věc. Zvláště v Africe, v těch různých regionech Afriky, kde se eh, stupňuje integrace, například jednotný celní prostor. A pokud eh, tam budete, uvalíte sankce na jeden stát, tak eh, by to mohlo znamenat, že tím budou trpět všechny státy, protože nebude moci sankce uvalit pouze na jednu zemi, protože budou tvořit jednu celní unii. Otázka je, co tedy eh, s tím je možné dělat. Si myslíme, že eh, v Africe je několik eh, iniciativ, jako NEPAD, všechny kontrolní mechanismus. A my si myslíme, že by se mělo pracovat v rámci těchto organizací na tom, jak řešit eh, dodržování lidských práv. A podívat se na to globálního hlediska. Já si nemyslím, že existuje nějaký jiný způsob, jak to udělat. Pokud se to bude dělat bilaterálně, eh, mezi EU a jednotlivými státy, tak eh, tam vystane celá řada témat, například homosexualita v Africe, a tady si musíme uvědomit, že toto jsou témata, která přece jsou velmi relevantní v kontextu EU nebo globálním, tak v Africe to pořád ještě je otázka kultury. A v mnoha případech, jak už jsme to viděli v minulosti, řada názorů na homosexualitu nebo zákonů, které se týkají homosexuality, jsou zákony, které zavedly bývalé koloniální velmoci a ty zákony se nikdy nezměnily. Takže tyto koloniální zákony, co teď mají zrušit a požadují to ti, kteří je se zavedli. A to bude trvat nějakou dobu. Proto si musíme uvědomit, že tady je také velmi důležitá eh, věc. A sice, že eh, to mu musíme umožnit dostatek času, a možná, že bychom mohli přejít k systému, kdy spíše než aplikovat sankce by bylo dobře postupovat kolektivně se všemi africkými regiony. A snažit se tady společně ty problémy vyřešit. To jsou minimálně ty věci, o kterých jsem se tady chtěl zmínit já. Děkuji vám. Děkuji vám, pane eh, velvyslanče. A nyní mi dovolte, abych dala slovo panu Žakovi Bertolotovi který eh, také byl pozván do této debaty. Je to zemědělský ekonom a pracuje pro nevládní organizace Stulus. Má hodně zkušeností, zejména se spolupráci s eh, západoafrickými státy. Pane Bertolce, máte slovo. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Vzhledem k omezené době bych se chtěl velmi zaměřit na ty smlouvy o partnerství se západoevropskými státy a nechci nějak spochybňovat to, že eh, stát, eh, Evropská unie chce tedy podmínit tyto dohody s dodržováním lidských práv. Eh, už více než 30 let se tyto ustanovení objevují v těchto dohodách s různými státy, ale nikdy nebyly dodržovány. Například se to týkalo Pakistánu, tam šlo práva žen a Přitom víme, že tady je velmi vysoká míra eh, vražd. Stejně tak eh, se tyto dohody uzavíraly v roce 2012 se Střední Amerikou a s Kolumbií. I tady eh, dochází porušování lidských práv para vojenskými jednotkami. A víme, že v subsaharské Africe jsou také státy, které porušují lidská práva, jako Kongo, Kinshasa, Eritrea a další. A tato nová dohoda přitom obsahuje podmínky, které říkají, že eh, je potřeba podepsat vyvážené obchodní dohody, eh, které by neměly odporovat pravidlům. Ten skutečný problém je, že EPA si vyžadují hodně rozpočtových zdrojů těchto států a eh, tím pádem se snižují rozpočty na zásobení potravinami, ochranu životního prostředí, zdravotnictví a tak dále a co potom vede k tomu, že stoupá počet uprchlíků přes středozemní moře. Víme, že tady jsou demografické změny, klimatické změny a nedostatek potravin. Jinými slovy, Evropská unie eh, by chtěla upřesňovat lidská práva a já bych proto chtěl uvést důvody. Víme, že by mohlo dojít k velkým ztrátám v Nigerii, uzavření toho hodnocení dopadů Světové banky, o kterém hovořila paní Angelina 23. června eh, Eh, tam jsou omily této studii, protože eh, není reálné, aby se eh, tady rozpočet Evropské mezi 0,8%. Stejně tak není možné, aby to bylo 20 let, protože v té době o 60% stoupne počet obyvatel a vlastně počet obyvatel v západní Africe bude v roce stejný jako Evropské unie. A Světová banka také nezapočítává eh, ztráty z eh, výběru cel, eh, ke kterým dojde ve vztahu k Evropské unii, ani ke ztrátě v DPH. Centrum SEO provedlo výpočty na základě tedy údajů o dovozu z roku 2014 a ty ztráty by představovaly 1,3 miliardy v roce 2020, 33 miliardy v roce 2035, to znamená, že by to představovalo celkově několik set miliard ztrát a vzhledem k těmto obrovským ztrátám ty kompenzační eh, pomoci, které se v článku 60 ETA, eh, by eh, přesahovaly to, co předpokládá Evropská komise. Tyto velké ztráty tedy znamenaly i snížený počet nebo snížené množství daní, což by se vedlo k menším prostředkům na zemědělství, na zdravotnictví a tak dále. Deuxième point, la, la l'APE accroîtrait énormément. EPA, e by také vedla ke zvýšení chudoby, zejména v zemědělců. Studie Světové banky z roku 2014 o Nigérie teď předpokládá navýšení 23% příjmu spotřebitelů, ale to není realistické. Vedlo by to ke snížení cen, zejména u těch potravin, což by zase snížilo eh, cenu obilovy na eh, dalších produktů což přitom představuje hlavní zdroj příjmu velkého počtu obyvatelstva. Říká Galina 23. června, pan co? 80% eh, potravy nejsou vyloučeny eh, eh, z této dohody, což by znamenalo, že by ty příjmy mohly v roce 30 být nulové. A 60% Nigerijců žije pod hranicí chudoby 1 dolaru na den zejména v těch venkovských oblastech, a tady se dostávám k tomu, co bylo řečeno, před okamžikem dovoz eh, obil a eh, mléčných výrobků představoval eh, 449 milionů euro dotací, nicméně Evropská unie nechce dotovat eh, tento eh, vývoz. Několikrát různé orgány VTO rozhodly, že eh, interní eh, dotace představují dumping eh, těchto produktů paní Galina a e, nezmiňovala studii Evropské komise z dubna 2014, e, se také týkaly EPA, který e, vyhodnotil, že ten dopad bude velmi negativní k zvýšení nezaměstnanosti a poklesu HDP. Ještě, celá tato studie byla provedena ještě před snížením cen ropy také bude mít eh, dopad až 60 eh, státních příjmů, což také sníží veřejné investice a hospodářský růst zemi. Potřeba také eh, bojovat proti Boko Haram, což všechno souvisí s, s růstem chudoby, také bude mít velký dopad na zdravotní svýzkosti a tak dále. Pravidla VTO mnohem lépe upravují otázku lidských práv než EPA Už se to projevilo také v eh, obci Baránů v Jižní Americe, ale to, tato pravidla skončily nějakou dobou. Evropská unie velmi snížila cla na dovozy těchto eh, produktů prostřednictvím bilaterálních dohod uzavřených v roce 2010 eh, se státy jako je Kolumbie, Peru a další. A tyto státy se už nestaví proti znovu nastolení té výjimky a k těm obchodním preferencím TV, eh, VTO. Eh, nicméně Evropská unie se eh, udělala výjimku Moldavsku. A proto je potřeba, aby západoafrický region měl získat zvláštní výjimku jako nejchudší státy světa. a aby to neodporovalo předchozím dohodám a reciprocitu a aby to také eh, odpovídalo podmínkám BTO, které si tu reciprocitu nevyžadují, což znamená, že místo toho, aby se to odegralo 80%, západní Afrika otevřená 39%. Tady AKT by také neměly uzavírat tyto EP, e, dokud nebudou finalizovány další podmínky, jako jsou podmínky VTO. A na základě podmínek pro zemědělství z roku 2008 by to mohlo být mnohem horší, než uvádějí EPA. V nedávné zprávě také uvádí, že regionální ekonomika, například CDAO, mohly znamenat, že eh, by to mohlo vést ke konsolidaci práv a uzavírání bilaterálních dohod, jako je TTIP, nebo CETA s Kanadou eh, povede ke zvýšené obchodní výměně a na závěr, proč tedy požadovat uzavření EPA, je to na základě tlaku eh, evropských firm, eh, velkých také francouzských společností, například těch firm, které dovážejí ovoce z Guajany a z dalších zemí, které mají, spadají do toho systému generalizovaných obchodních preferencí. a e, povede to k poklesu cel u pšenice a dalších. A skupina Polore, která e, v Geneji má na starosti přístavní infrastrukturu, také chce vyvážet více kaká, tedy celkově lze říci, že e, ta ztráta bude přece 165 milionů. Pokud tady začnou platit dohody EPA, Výnos eh, z tohoto vývozu povede pouze k náhradě 44% to cel. A pokud tedy EPA eh, budou platit a z toho důvodu eh, občanská společnost v západní Africe požaduje, aby ty náhrady byly mnohem vyšší protože to, co současně navrhuje, přece je pouze 6%. A vlastně to představuje zdanění ve výši 2,2% jejich exportu z západní Afriky. Merci beaucoup. Děkuji. A nyní Děkuji. Děkuji Bernde a děkuji všem čtyřem řečníkům. Myslím si, že to bylo opravdu fascinující slyšet eh, vyjádření na toto téma z různých pohledů. Já jsem stínovým spravodaj, stínovou spravodajkou k dohodě, k obchodní dohodě se západní Afrikou a celá řada eh, témat, o kterých jste to hovořili vy, se objevila i během naší debaty k této dohodě. A já mám teď konkrétní otázku k lidským právům, k jejich ustanovením. Já jsem se chci zaměřit na konkrétní tedy lidi se svými otázkami. Pane profesore Woutersi, jak do, jsou podle vašeho názoru skutečně zastoupeny tyto aspekty v dohodách z Kotonu a podle vašeho názoru eh, formulace, která hovoří pouze o principech, v rámci dohod Kotonu obstojí v, v, ve světě po dohodách z Kotonu. Jaký dopad by měla tato dohoda z Kotonu, pokud by se jí podařilo znovu uzavřít? Jaký dopad bude mít, pokud vyprší? Vystoupení pana Končela bylo velice zajímavé. Já bych ráda slyšela něco víc o zkušenostech z karibské oblasti, protože nyní už eh, tři roky běží platnost smlouvy s touto oblastí. A tato dohoda se má jiný institucionální rámec než eh, dohody s Afrikou, protože tady máme celou kapitolu věnovou, věnovanou trvalé udržitelnému rozvoji, celou kapitolu věnovanou dialogu s různými institucemi. Vy jste se o tom jen krátce zmínil na konce svého vystoupení. A to, co jste řekl, totiž, že, smě, že změna je možná pouze pokud se oni všichni snaží, eh, souvisí s tím, co já považuji za nedostatečné u těch afrických dohod, totiž nedostatečně zohledňují úlohu občanské společnosti. Jaký, jakou zkušenost tedy máte vy z karibské oblasti, pokud jde o fungování těchto dohod, zvláště kapitol 4 a 5? pokud jde o společenské a environmentální dopady, o pracovní právo, protože to je součástí lidských práv, takže je to vlastně nedílnou součástí tohoto principu. A také by mě zajímalo, jak tedy funguje v praxi ten poradní výbor, zdali je to opravdu vhodný způsob, jak monitorovat dodržování. A potom poslední otázka já asi to jméno neřeknu správně, ale pan Bertelo kritizoval dohodu z mnoha ohledů. A mě by zajímalo, jak si vy představujete ideální rámec, který by zajistil dodržování lidských práv, jejich propagaci, dodržování, co by tady tedy Evropská unie měla dělat. Jak může regionální dohoda být použita v tomto ohledu. Tím se vracím k připomínce, kterou tu měl předchozí řečník, pan Loč. Obchod je klíčovým nástrojem v eh, rozvojových programů a z vašeho pohledu, jak zajistíme to, že obchodní dohody propagují jaksi progresivní, pokrokovou vizi lidských práv a jejich uplatňování na vašem kontinentu. Děkuji, paní Verža. Merci, euh, monsieur le président. Merci pour... Euh, děkuji, pane předsedo, děkuji za eh, ta vystoupení. Já bych jenom chtěla spolupředsedům říci, že v sále je Mamadu Sisiko, ze Senegalu, čestný předseda Združení eh, zemědělských organizací v západní Africe, založil platformu eh, afrických, západoafrických zemědělců a možná by bylo dobré, kdyby také promluvil o otázce lidských práv a hospodářského rozvoje v afrických zemích. Chtěla bych se tedy zeptat, aby také bylo možné mu dát slovo. Já mám tři otázky eh, konkrétnější. První se týká toho, že se hodně hovoří o doložkách o lidských právech a udržitelném rozvoji, ale ve stejné dohodě nemůže být doložka o lidských právech, doložka o udržitelném rozvoji a zároveň, tak jak to vidíme v EPA a KT, mechanismy, které strukturálně právě podkopávají otázku práv. Teď nemám na mysli lidská práva, když se tady hovořilo třeba o právech homosexuálů, eh, svobody tisku, Eh, demokratických voleb. O tom všem se dá eh, hovořit, ale pak tady je také spousta dalších odvozených práv, třeba právo na půdu. Máme mechanismy tzv. land grabbing, které jsou v Africe velice výrazné a jak ty EPA, o nich v současnosti jednáme, brání eh, takovéto monopolizaci půdy protože ten hospodářský rozvoj často nepomáhá místním obyvatelstvu. Právo na rodinné farmy, právo na eh, potravinovou suverenitu. To znamená, že každá země má možnost eh, uspokojit potřeby svých vlastních obyvatel. Ale pak to jsou také mechanismy, které podporují konflikty. V těchto dohodách jsou strukturální mechanismy, které vlastně jenom podporují konflikty v těch zemích. Jak tedy zajistit skutečnou konzistenci našich politik? Já jsem se na to včera ptala komisařky Malmströmové, bohužel jsem nedostala odpověď, ale možná dostanu odpověď o našich panelistů ohledně toho, jaký by byla, jaká by byla ta nejlepší dohoda, která by skutečně zajistila konzistenci politik. Vy jste říkali, že lidská práva nejsou výsledkem té podmíněnosti, ale právě naopak jsou výsledkem toho, co bychom mohli dělat konzistentně s partnery z těchto zemí. Pak tady je druhá otázka, úloha občanské společnosti. Víme, že je obtížné to jednání o obchodních dohodách. Známe to i tady, na, tady v Evropě, otázka nedostatečné transparentnosti těchto jednání africká občanská společnost se velice obtížně dostává do těch jednání. Jaký by byl nejlepší způsob, jak zapojit občanskou společnost z Afriky i z Evropy při přípravě těchto dohod? Provádějí se třeba nějaké hodnocení dopadu předem, které ale by skutečně bylo, byly, byly zohledňovány protože vím, že komise také měla hodnocení, která se ne, netvářila příliš pozitivně na to, co děláme, tak zda tedy tato hodnocení jsou zohledňována a jak by se do nich mohla zapojit občanská společnost. Uvedli jste, že USA jsou velice kritické k tomu, jak EU jedná o těchto dohodách. Jaká je tedy alternativa eh, USA Eh, eh, berou větší ohledy na rozvoj Africe a pokud ano, jaký je tedy ten americký model, kterým bychom se mohli při jednáních inspirovat? Děkuji. Merci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Zasedám ve výboru pro lidská práva i pro obchod a to téma mě připadá opravdu mimořádně zajímavé a důležité. Z tohoto pohledu bych chtěl poděkovat všem čtyřem řečníkům. Jejich vystoupení však vlastně vzbudila víc otázek než odpovědí. První otázka je obecná. Profesor Walters řekl, že nemáme jednotný eh, způsob, jak formulovat problematiku lidských práv v obchodních dohodách, že se to liší. A mě by zajímalo, proč to je záleží na tom, jakou hospodářskou mocnost, tedy jakou hospodářskou sílu má náš protějšek při jednání. Samozřejmě každý máme asi představu, ale mě by zajímalo, jestli na toto téma už byl proveden nějaký ekonomický výzkum. Já jsem byl zpravodajem pro Cariforum a je asi říct, že to by byl dobrý příklad pro uplatňování lidských práv, eh, sociálních a environmentálních práv. A byl to takový vzor, který komise chtěla použít i při vyjednáváních s africkými zeměmi, ale nepovedlo se to a mě by zajímalo, proč, proč zdali eh, africké země byly neochotné, proč. Také jste řekl, že eh, věnujeme spoustu času debatě o těchto záležitostech, debatě o obsahu ustanovení o lidských právech, ale je otázka, zda to opravdu v praxi připomíná ke zlepšení, přispívá ke zlepšení eh, situace. Mě by zajímalo, jestli tady existují nějaké konkrétní důkazy o tom, že situace v zemích, kdy jsme prosadili tuto klauzuli do dohody, je lepší než v těch, kde tato klauzule chybí. A také jste řekl, že tady takovou zárukou je to ustanovení o sankcích v případě neuplatnění. I když toto ustanovení není použito, možná a může významně pomoci. A zase já bych rád věděla, jak je to v praxi, jestli tomu tak opravdu je. A konečně chci se vrátit tedy zpátky k problematice kareform. Rád bych se podělil o svoji zkušenost Myslím, že dohoda samotná byla vynikající, ale to, jak byla prováděna, nestálo za nic. Já jsem byl předsedou příslušného výboru po dobu pěti let a za tu dobu proběhlo pouze jedno opravdu smysluplné setkání s partnery z Karibské oblasti a další s partnery z Evropské unie. Žádné v průběhu tohoto funkčního období a také tedy práce poradního výboru se vlekla, trvalo dlouho, než vůbec začalo a v podstatě neodvedl žádnou pořádnou práci. Nejde tedy jen o to, aby eh, ty dohody byly vybaveny příslušným obsahem, je třeba s tím také něco v praxi udělat. Přesně tak, a nyní pan Pancery. Děkuji. Africe v roce 2014 byla situace velmi eh, špatná, zvláště pro ty, kteří se snažili zasazovat lidská práva. Tato byla naprosto pošlapávána ve všech konfliktních oblastech. A vlády sice tvrdí, že se snaží chránit eh, civilní občany, ale v praxi tedy to tak nevypadá a mezinárodní společenství v tomto ohledu naprosto selhává. Obvykle raději dáváme přednost tomu zavírat oči před tím, co se děje. V tomto ohledu bych rád položil následující otázku. Obávám se, že kdykoliv se bavíme o těchto věcech, například o lidských právech, do debaty eh, se vlastně míchá problematika politiky v praxi, to je real politik. Těžko propašujeme do všech dohod ustanovení o lidských právech ve chvíli, kdy zároveň čelíme konkur- v Africe konkurenci eh, Číny. Nemůžeme si tedy vždy dovolit být opravdu dostatečně měcí při těchto vyjednáváních. Velvyslanec Mauriciu také řekl, že, tedy, že všechno si vyžádá svůj čas, ale otázka je, kolik času. Samozřejmě existují určité tradice, určité dědictví koloniální éry. To všechno je třeba vzít v úvahu, ale teď je otázka, kolik času se to opravdu vyžádá. A mám tady konkrétní otázky na panelisty dohody z Kotonu. Už dvakrát došlo k přeskumu v roce 2005 přičemž tedy eh, do věci byl zapojen Mezinárodní trestní tribunál, poté došlo k dalšímu přeskumu v roce 2010, dohodu ratifikoval Evropský parlament v roce 2013, ačkoliv měl celou řadu výhrad k této dohodě. Zvláště tam, kde šlo o diskriminaci a na základě sexuální orientace. V roce 2015 eh, by, myslím, bylo užitečné udělat plnohodnotný přeskum této dohody. A pak je tu problematika podmíněnosti. Myslím, že naše eh, požadavky v tomto ohledu musí být ještě striktnější. Rád bych také zahájil debatu se zástupci občanské společnosti na toto téma. A za třetí, a tím tedy a přecházíme k praktickým záležitostím, nikoli pouze teoretickým, takže tato otázka zní, proč by Evropský parlament a tedy měl zakládat fórum, na kterém by se řešila problematika ustanovení o lidských právech v obchodních dohodách. A pokud tak udělá, tak by tedy měl přizvat k debatě i zástupce občanské společnosti z Afriky. Děkuji a nyní paní Sargentini. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Mám trochu problém s definicí toho, o čem tady mluvíme. Příklad, který jste uvedl, příklad kaká ze západní Afriky, eh, tak jak jej sklizejí děti, to je jasný případ toho, co nechceme. Eh, příklad uvedený velvyslancem eh, zákonů, které zavedli kolonialisti týkající se lidí LGBT, taky na to bych zareagovala. My jsme tyhle zákony měli také a změnili jsme je, eh, tak mohli byste je změnit taky, ale to je, tak to je také jasný případ. Ale pak tady jsou otázky nejasnější, eh, jak tedy obchodovat nebo obchodovat se zeměmi, které eh, mají problémy s lidskými právy. Spíše je otázka také toho, jak obchod postihuje, ovlivňuje lidská práva. Jsme si jisti tím, že platíme tu eh, férovou cenu, že neovlivňujeme třeba daně. A to jsou eh, pohledy různé, jak se dívat na lidská práva. A eh, otázka je, jestli vždy ten náš přístup je spravedlivý a je velice komplikované si na tuto otázku odpovědět. Vyrozuměla jsem, že komisařka Malmströmová přinese návrhy ohledně toho, jak zblížit rozvoj s obchodem a to je prostě stále ten stejný problém. Jsme si jisti, že eh, na, nabízíme eh, férové dohody, anebo si spíše všímáme vlastního prospěchu. Někdo tady říkal, že podmíněnost by neměla být další necelní překážkou. Pokud se na to podíváme takto, tak vždy budeme dostávat od vlád odpověď, že se uzavírá obchodní dohoda třeba s Afrikou v tomto případě a e, nezabíhejme tady do těchto e, otázek lidských práv a to by byla určitě úplně špatná cesta. Mimochodem, vy jste tady, eh, my bychom také měli mohli poukázat na naše právní předpisy v oblasti lidských práv. Nyní tady pár otázek. Jsou různé doložky o lidských právech v různých EPA. A já jsem si říkala, zda eh, pan Wouters eh, nebo pan Lodge by mohli vysvětlit, proč podle nich tomu tak je a zda je to dobré nebo ne. Máme sice jednu všeobecnou deklaraci o lidských právech, ale zdá se, že ty doložky jsou po každé trochu jiné. Jak v budoucnu můžeme vymáhat tyto doláž, doložky eh, a nedělat z toho politickou diskusi? Když se podívám na dohodu s Kotonu, tak když jsme začali politický dialog, tak se nejednalo o doložky o lidských právech, které tam jsou E, obsaženy. Jedná se spíše o politicky motivovaný dialog. Samozřejmě se snažíme třeba zahájit politický dialog s Eritreou, ale e, neřeší se každodenní problémy s lidskými právy, jak tedy k tomu přistoupit. A e, na pana velvyslance ráda bych se podívala na tu část lidských práv, ne třeba ty velké záležitosti, jako je dětská práce, ale jste schopni pro svou vlastní e a ukázat e, čísla týkající se třeba placení daní e, od vašich vlastních občanů. Děkuji. Děkuji, Inma. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla skutečně poděkovat za organizaci tohoto slyšení. Bylo velice zajímavé Eh, vyslechnout eh, všechny řečníky. Já mám tři konkrétní otázky. Za prvé, je důležité bez pochyby eh, kapitolu o lidských právech zapracovat do kapitoly o udržitelnosti v obchodních dohodách. Myslím si, že obchod nikdy by neměl být účelem, ale spíše nástrojem a je tedy důležité definovat podmínky tohoto obchodu tak, aby se tedy e, řádně produkovala zboží a služby. Nemůžeme obchodovat se zbožím, které se vyrábí, aniž by byly dodrženy základní lidská práva. E, z tohoto ohledu je ale velice důležité, jak se nastaví systémy hodnocení, monitorování, e, těch eh, kapitol, eh, zda skutečně to podporuje lidská práva. A z tohoto pohledu mám konkrétní otázku. Pan velvyslanec eh, Mauricia řekl, že tady jsou i další aktéři v obchodu v Africe a mě by zajímalo, zda obchodní dohody, které podepisujete s těmito jinými partnery, také obsahují ustanovení o lidských právech a o udržitelném rozvoji podle informací, které mám, tak e, tomu tak není. E, tam se jedná jenom o nejlepší ceny a vůbec se nezohledňují podmínky, za jakých je tato cena e, dosažena. Další otázka je, jak hodnotíte zapracování práv na rovnost mužů a žen je, hodně se hovoří o právech dětí, ale nezapomínejme také na pracovní podmínky žen, zvláště v těch nejchudších zemích, kde často také eh, je násilí na ženách. A zajímalo by mě, jak se díváte na tento aspekt. Děkuji. Děkuji. Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také velmi poděkovat eh, našim panelistům protože si myslím, že ti poukázali na složitost a disciplinaritu tohoto tématu. Mám eh, podobnou otázku jako paní z Argentíny, tedy eh, jak definujeme to téma vlastně, co to jsou lidská práva. Máme tady nějaké definitivní kritérium, nebo bychom eh, jsme měli zamyslet nad tím, jestli obchod přispívá k rozvoji společnosti a e, k tomu, aby lidé za svou práci dostávali e, důstojný příjem, aby mohli žít v této společnosti se svými dětmi. A jde tedy, jak e, tam může ta produkce fungovat v následujících generacích. Otázka podmíněnosti lidských práv není eh, úplně jednoznačná, protože mnoho států podepsalo tyto doložky a všechny příslušné deklarace týkající lidských práv, kde naprosto jednoznačně je řečeno, jaká lidská práva se mají dodržovat. A po podepsání a ratifikaci těchto prohlášení už eh, se nic moc nezměnilo. A když hovoříme o při troškách lidských právech v obchodních dlouhách, tak si myslím, že se vždycky musíme podívat na tyto mezinárodně uznávané základy nebo zásady. A z toho titulu mám otázku na všechny panelisty. Chceme prosaditelné závazné mechanismy v dohodách o obchodu, kde ta ty vlastní závazky, uznat tato kritéria a zásady, bude zakotvena. Vytváříme tedy v těchto obchodních dohodách mechanismus, který mají tímto směrem. A druhá věc, to, o které se chci zmínit, je ten soulad s pravidly VTO. Už tady o tom byla řeč, tady by se vařilo dohodě z Kotonu. Zazněla tady řada konkrétních bodů, eh, že ty naše standardy zaostávají za těmi, které eh, zavedla VTO. Eh, já jsem byl také zpravodajem pro tyto dohody s východoevropskými státy a mám otázku, jestli tato dohoda je v souladu s těmi Eh, mezinárodními strukturami, které jsem tady jmenoval a tomu platí za, patří za třetí i další otázka. A sice, jak můžeme vyhodnotit eh, dopad nějaké otevření trhu a k Evropské unii a naopak, jestli to přispívá k územnému rozvoji v té dané zemi. Takže si myslím, že bychom ty otázky měli vnímat jako horizontální a měli bychom vždycky vnímat všechny ostatní souvislosti a potom tedy hodnotit dopad obchodní politiky z tohoto úhlu. Děkuji vám. Eh, postupně eh, eh, máme problém s časem, protože se hlásí čím dál více kolegů o slovo a proto bych byl rád, kdybyste se, byste mohli formulovat vaše otázky velmi stručně, protože ještě chceme dát slovo komisi a samozřejmě potom pozvaným expertům, aby mohli zareagovat. Pan Ferrand. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Dnes je ve Francii státní svátek, takže mám tedy kravatu eh, příš, příslušné barvy. Eh, v, v této souvislosti eh, bych chtěl zdůraznit, že dnes toto téma je zcela eh, mimo naše kompetence a určitě máme na práci důležitější věci než záležitosti jiných států. Já mám vždycky problém s touto průřezovou eh, diplomací. Myslím si, že především je třeba respektovat své bytnost států a v této souvislosti nemáme koho co poučovat, zvláště zde v Evropě, v tomto Evropském parlamentu, kde jsme otevřeli 17. Eh, eh, kapitolu s Tureckem a místo toho, abychom se dívali, eh, co se děje v subsaharské Africe, bychom se měli dívat, co se děje v Turecku, které okupuje Kypr, které utlačuje opozici, které otevírá své hranice a pomáhá islámskému státu a komplikuje situaci evropské diplomacii. Na základě toho všeho, pane předsedo, myslím, že bychom měli být trochu odstup k těmto věcem a měli bychom si hrát na eh, chytré. Evropané by se eh, měli především zabývat tím, jak jsou ohrožovány transatlantickou smlouvou, která Evropu a její identitu ohrožuje. Frau Forenzas. Nyní paní Forenca. Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím se to říci v rychlosti. Mám tři body. První bod již zmínili eh, kolegové přede mnou. A sice zda je možné nějak vyhodnotit tuto otázku lidských práv eh, nad rámec eh, té doložky, jaké jsou tedy skutečné dopady dohod EPA. Jinými slovy, zda tyto dohody nejsou spíše jakýmsi agresivním neokolonialismem, který potom eh, má vliv na lidi, třeba pokud jde o přístup k půdě. Jinými slovy, zdá spíše nedochází ke zhoršování životních podmínek eh, obyvatel daných zemí. Druhá otázka. Pokud jde o hodnocení dopadu a otázky práv žen, jak o tom hovořila paní Rodriguez, eh, existuje i nějaké hodnocení dopadů podle pohlaví, tedy podle toho, jaký to má dopad na muže a na ženy? Postupuje se takto někde, hodnotí se takto nějak? Eh, třetí otázka. Eh, je eh, politické povahy. Mluvíme tady o obchodních dohodách. Nicméně tady existuje nerovnováha mezi obchodní sílou partnerů. Existuje i nějaká podmíněnost opačným směrem? Nebylo by možné se zabývat třeba tím, že my, evropské země, bychom zase měli jako podmínku, že budeme dodržovat eh, azylové právo. Protože ty obchodní dohody eh, představují určitou eh, ekonomickou agresi ze strany Evropy. Neměli bychom tedy my na druhou stranu zase respektovat určitá práva? Děkuji. Další řečník. Já chtěl bych podkreślić bardzo istotný element. Děkuji vám. Já bych chtěl zdůraznit jeden důležitý aspekt dnešní diskuse. Zmiňoval se e, o tom velvyslanec Mauriciu. Rok 2015 e, je rokem e, celosvětového rozvoje a myslím si, že vše, co souvisí s mezinárodním obchodem, včetně vztahu Afrika-EU, by se zasloužilo řádnou pozornost. Afrika stojí před velkými výzvami v oblasti rozvoje, v oblasti řešení konfliktů a v oblasti lidských práv. To je jenom taková obecná poznámka. Mě velice zaujalo eh, to, co tady v diskusi zaznělo, byl to takový obecný bod, a sice tvrzení, že dohody podle eh, systému VTO jsou lepší než dohody EPA. A chtěl bych eh, tedy k tomu nějaké konkrétnější informace. Na jakém základě bylo toto řečeno? Na jakém základě se dospělo k závěru, že dohody podle VTO fungují lépe než e a Je to hodnocení vycházející z obchodních vztahů, anebo je to hodnocení vycházející z toho, že ty dohody obsahují nějaké další doložky týkající se právě třeba lidských práv? A co si tedy myslíte vůbec o těchto doložkách, eh, o lidských právech? Váříte se na ně kriticky? A jak eh, to je třeba s těmi členskými státy, které uzavřely takové dohody? Eh, protože já jsem vyrozuměl, že Lisabonská smlouva chce, abychom věnovali zvláštní pozornost dodržování lidských práv právě u těch partnerů, s nimiž uzavíráme dohody díky nímž potom oni mají privilegované vztahy s EU, ať už se to jedná o smlouvy politické nebo ekonomické. Děkuji a v neposlední řadě paní Veržia. Ano, omlouvám se, pane předsedo, pokusím se e, to říct rychle. Myslím, že tady je otázka, jaké je skutečné místo lidských práv v evropských politikách, zvláště v těch zahraničních je stále více dohod o volném obchodu, eh, prostě zaměřených čestě na obchod a ta rozvojová pomoc EU se většinou snižuje a jsme velice vzdáleni cílům, které si EU v této oblasti před deseti lety vytyčila. Řeklo se, že to bude 0,7 hrubého národního eh, příjmu každého státu a jsme na úrovni 0,29 Takže otázka dodržování lidských práv e, by měla stát v samém středu našich politik. Já mám také otázky ohledně toho, e, jak, v čem jsou ty dohody podle VTO lepší než e, dohody EPA. Dále, v čem USA lépe dodržují lidská práva v dohodách. Myslím, že tady bychom potřebovali nějaké konkrétní příklady, abychom věděli, jak se zlepšit. Také si myslím, že všichni, kteří se zabývají těmito otázkami, vědí, že doložky o demokracii a lidských práv jsou eh, jenom eh, na papíře, to znamená, že by bylo na čase provést skutečné hodnocení stavu v této věci. A dále jak je tomu u dalších partnerů. Hovořili jsme o USA, jaká je třeba, eh, jaký je přístup Číny a Indie. V těch našich diskusích s těmito zeměmi eh, není to náhodou tak, eh, že také ta lepší cena je důležitější než všechno ostatní. A ještě poslední věc, já přikládám velký význam hospodářským a sociálním právům. S tím souvisí i otázka pracovních práv a pracovních podmínek a zajímalo by mě tedy, jak eh, je tomu s pravidly MOP, zejména s rámcovými dohodami MOP o základních eh, principech, které se týkají důstojné práce, dětské práce. A to by měly být takové minimální požadavky. A často to jsou právě takovéto blokující doložky. Děkuji. Eleno, máš nějaké další e, otázky? Ne, ale využijte to příležitosti abych eh, řekla dvě věci a mm, my eh, tady jsme tedy v samém jádře eh, toho problému. Je to tedy samé jádro úlohy EU ve světě a ukázalo se, že tady panují veliké rozpory a nekonzistentnost eh, v tom, co děláme. Na jedné straně se snažíme zachovávat doložky o dodržování lidských práv, ale často ta samotná dohoda nebo některé ty doložky eh, ohrožují možnost eh, třeba vypořádat se s chudobou. Vždy na prvním místě stál obchod a pak ta prvé lidská práva. A v 21. století bychom to možná mohli obrátit. Na prvním místě by měla být lidská práva a pak teprve obchod. Já samozřejmě chápu, že to není jednoduché, ale pokud nedokážeme sledovat, jak je vliv našich kroků ve třetích zemích, pokud nebudeme schopni skutečně hodnotit, co se tam děje, tak eh, pak bychom měli skoncovat s pokrytectvím a říct si, že prostě budeme dělat obchodní dohody a hotovo, nebudeme se těmi lidmi právě vůbec eh, zabývat, protože by to pak moc k ničemu nebylo. Je samozřejmě třeba nějak upravit ty naše obchodní a politické vztahy s třetími zeměmi. Nejde tady o to, že bychom chtěli někoho poučovat, protože lidská práva jsou univerzální a je třeba je hájit jak v Evropě, tak za jejími hranicemi. Děkuji vám. A teď bych eh, ještě také dodal dva body. Mluvili jsme trochu o provádění. Možná by každý odborník, každý expert mohl říct, eh, jaký vidí nejlepší postup, nejlepší příklad v oblasti provádění těchto doložek. Pan Bertelo byl velice kritický a chtěl bych se vás tedy zeptat, jaká je podle vás nejlepší alternativa, jak zlepšovat situaci lidských práv. A než ještě vrátím slovo našim expertům, tak dám ještě příležitost komisi paní Sandrine Galina z generálního ředitelství pro obchod. Many thanks for... Dobrý den, my děkujeme za to, že jste nás pozvali na toto fascinující slyšení Myslím, že tady jsme v jádru toho, eh, co chceme dosáhnout a chtěl bych zareagovat na těch několik otázek pana Panceryho. My jsme rozhodně neustoupili od žádných hodnot, že byste měli být féroví k zemím AKT. Máme tady plný rejstřík nástrojů, <clears throat> lidská práva. A tím říkám také pracovní podmínky jsou zakotveny v EPAS, a jsou to základní prvky těchto dohod, takže rozhodně jsme od toho nějak neustoupili. Jsou tam odkazy na to úplně všude. Můžete se na ně sami podívat. Kromě toho máme také efektivní nástroje, jak tohle dohlídnout eh, na dodržování lidských práv. Nechci věcovat do debaty o tom, jestli se to využívá nebo ne. Ale panu Martinovi bych řekl, že musíme je uvést v život. Máme tady Eh, spoustu parlamentních eh, eh, shromáždění, spoustu for pro občanské společnosti a například o Svazelandu vám mohu říct, protože pan Martin Darling o tom hovořil, tak Masuko a Mini teď byli propuštěni, určitě se to teď také zaznamenali na Twitteru a já si myslím, že to E, je díky našemu úsilí. A to proto, že jsme se tady do toho zapojili. My musíme mít pozitivní agendu s našimi obchodními partnery. Máme nástroje, ale musíme také e, věnovat trochu úsilí tomu, jak to používat. Nic nedostaneme zadarmo a my chceme být na straně těch, kteří chtějí dosáhnout změny v lidských právech, ale i v jiných oblastech. Dále bych chtěl říci, že by bylo nefér si myslet, že Eh, tyto státy dosud podepisovaly eh, nedokonalé EPI nebo eh, o něco ochuzené EPI podepsali plně formulované EPI, které vyplývají z dohody o Skotonu, což je ten rámec, ve kterém se pohybujeme nejen u lidských právech, ale i v jiných oblastech. A musíme vždycky jasně dávat najevo, že ať se stane cokoliv u této smlouvy, tak v budoucnosti to bude znamenat, že pokud všechny ty strany podepíšou tyto dohody, které obsahují tyto závazky, ať už koton existuje nebo ne, tak to už je jednou dáno. Takže jestli se v budoucnosti budou používat ty nástroje, které máme k dispozici, eh, nějaké jiné následnické smlouvy, nebo tím, že využijeme Lisabonskou smlouvu, tak budeme moci si vynucovat Eh, lidská práva. Články 2.18 a 2.15 Lisabonské smlouvy budeme mít vždycky k dispozici. Proč jsme nevyjednali nějakou vzorovou dohodu? A no já uznávám, že nějaký takový vzor existuje, ale já chci říct, že to je právě proto, že jsme nechtěli ustoupit od některých hodnot. Že v určitém okamžiku ta jednání byla velmi napjatá a protože dohoda z Kotonu je tak dobrá, tak bylo jednodušší pro naše partnery, aby na to odkázali. A také pro nás to bylo jednodušší, že se neodkýlíme ani u žádné čárky. Tam byly například ustanovení o práci dětí. Životní prostředí, tam je celá řada věcí, které to netýká jenom lidských práv, ale týká se například i udržitelného rozvoje. A já bych tedy mohl říct, že v budoucnosti, a když se z toho rozkotu stane cokoliv, tak Můžeme využít Lisabonskou smlouvu, můžeme revidovat EPI, protože tam je eh, ustanovení o revizi, ale vy se můžete zeptat, proč by s námi chtěli vyjednávat v budoucnosti o těchto věcech a o těch lidských právech je to naprosto v pořádku, tam jsou všechny věci, které potřebujete. Podívejme se, ale jak by to vypadalo s udržitelným rozvojem budoucnosti. Je možné, že tam bude jakési unilaterální tlačítko, které není úplně dobré pro státy AKT, takže my jsme vytvořili konstrukci, díky které máme dialog, zapojení našich partnerů a budoucnosti. Pokud nebude platit do z tak jsem přesvědčená o tom, že bude v zájmu AKT vyjednovat, vyjednat znovu tyto kapitoly. Asi by bylo velmi snadné, abych řekla, že dnes to všechno funguje, ale vy se ptáte, co se stane v roce 2020, takže opakuji, že jsme rozhodně neustoupili od lidských práv a nikdy eh, bychom tam dělat neměli. Ale i kdyby se v budoucnosti stalo cokoliv, tak máme možnost eh, unilaterálně aplikovat eh, některé sankce, které se teď nechci vyjadřovat, protože tam to bude vždycky závislet na okolnosti chce ještě odpovědět paní Sargentiny eh, a paní Arena a ještě paní Forenza. Zazněl tady ten citát OSN o nevyvážené dohodě. Já si myslím, že byste si měli přečíst, co američané skutečně říkají. Oni tam poukazují na to, že my nabízíme asymetrické EPI, tedy my dáváme mnohem víc, než co nám mohou dát tyto partneři, což je rozumné. A to toho titulu je to nevyvážené, ale Spojené státy je velmi jasně eh, používají eh, termín eh, podstatný obchod ale my dnes diskutujeme hlavně o lidských právech a zase bych eh, vás chtěla pozvat na technický briefing, kde vám můžu ukázat konkrétně tato ustanovení, protože si myslím, že by nebylo fér, abychom se zacházeli s tím naším partnerem, jako že by nedělali dostatek úsilí. Oni vyvíjejí úsilí a podepsali dobře vyjednané rámcové dohody, kde jsou uvedená lidská práva. Thanks a lot. Děkuji. A pan Pacer, ne, já už nechci znovu otvírat debatu. Já chci říci, že by bylo lepší, kdyby komise vystoupila první a pak teprve bychom zareagovali. Dobře, říká pan předseda a nyní eh, vystoupí pan Andrá Rosy z oddělení pro lidská práva. Máte čtyři minuty. Děkuji. Děkuji za dnešní pozvání. chci navázat na to, co řekla moje kolegyně z komise, takže nebudu opakovat to, co tu už řekla. Chci jenom říci, že podle článku 21 smlouvy je evidentní, že Evropská unie ve své zahraniční politice musí prosazovat určité principy, včetně nedílnosti lidských práv a prosazování demokracie. Tohle bylo Tohle tu řekli tedy i naši panelisté, když tedy zmínili akční plán a prohlášení z roku 2012. Nyní pracujeme na novém akčním plánu na období 2015 až 2019, ve kterém tento princip bude znovu Eh, uveden, včetně konkrétních opatření. A pokud je o to dnešní konkrétní téma, všechny rámcové dohody Evropské unie uzavírané s třetími zeměmi mají ustano, obsahují ustanovení o lidských právech. Je to zásadní součást eh, těchto dohod a je to také jasný důkaz o tom, že Evropská unie chce prostřednictvím své zahraniční politiky prosazovat také lidská práva. Jakou hodnotu ve skutečnosti tato uh, klauzule má? Obě smluvní strany se tím zavazují k prosazování uh, zákona a pořádku a dodržování lidských práv. Čili nedá se tvrdit, že lidská práva jsou věc eh, mezinárodní arény nebo mezinárodních práv. Proto také hodláme prosazovat ustanovení o lidských právech i v budoucnosti u dalších dohod. Pokud jde o dohody z Kotonu, ty vyprší v roce 2020. A my budeme mít možnost eh, přehodnotit eh, to, jak vypadají naše partnerství se zeměmi AKT a navrhnout případné změny. Proces konzultací teprve začíná. Veřejné konzultace budou zahájeny v příštích měsících. Samozřejmě se to vyžádá ještě další debaty, ale já tady chci zdůraznit, že Evropská unie chce prosazovat určitou politickou linii, politický dialog a konzultace podle článku 96. A to i tedy v rámci nových dohod. A jak už jsem řekl tedy před chvílí, uh, ustanovení o dodržování lidských uh, práv a právního státu jsou nedílnou součástí těchto dohod. A to je asi vše v tuto chvíli. Děkuji. Thanks a lot. And now give... Děkuji. A nyní dávám opět slovo našem expertům. Nejprve pan Wouters. Děkuji. Za prvé mi dovolte pogratulovat Evropskému parlamentu k tomu, že debata je vedena na takhle vysoké úrovni. A to v situaci, kdy tedy na světě dochází k překotnému vývoji a nutí nás to přehodnotit i naše právní nástroje. Já tedy rychle projdu otázky, které byly adresovány mně. Za prvé, pokud je o prosaditelnost příslušných klauzulí z dohod v Kotonu v rámci EPAS. Tady je třeba eh, upozornit, že existuje Vídeňská úmluva o právu eh, mezinárodních dohod, která tedy říká, že tyto principy je důležité prosazovat ve tedy že Princip, který byl obsahem jedné dohody, eh, se stahuje i na ostatní aspekty všech dohod. Otázka, proč se rozlišuje, nebo tedy proč eh, nejsou formulace jednotlivých ustanovení o lidských právech stejné, zajímá upřímně řečeno i mě a zaslouží si další přeskum. se to souvisí s historickým vývojem. Celá řada těchto dohod se eh, dojednávala eh, v minulosti, někdy bývají obnoveny a často to vede k zajímavé situaci. Když se podíváme na anskou komunitu, tady máme eh, dohodu eh, s Kolumbií a Peru z roku 2012 a tady už jsou lidská práva zdůrazněvána, ale dohody s Ekvádorem a Bolívií jsou staršího data a neobsahují Eh, ustanovení o lidských právech, ačkoliv tyto země jsou také součástí anské komunity. A myslím, že podobně to platí i v ostatních regionech světa. Asi by bylo dobré zabývat se touto otázkou důkladněji. A zabývat se tím, zda bychom neměli být, nemohli mít nějakou standardizovanou formulaci, která je podle mého názoru zásadní myslím, že v této klauzuli nestačí odkaz na Mezinárodní deklaraci o základních lidských právech. Ta je z roku 48 a to už prostě nestačí. Od té doby se legislativa v této oblasti vyvíjela a je třeba to zohlednit. A také tedy Rada OSN řeší problematiku lidských práv každé dva, tři roky v rámci toho univerzálního přeskumu. Tam vlastně mají možnost vyjádřit se všechny signatářské země a je to také takový zdroj zajímavých informací, když se podíváme na vývoj na tomto fóru. Pokud jde o dohody o rozvojové pomoci, tady po nás Lisabonská smlouva chce, abychom uvažovali neotřele a spojovali různá odvětví, různé rezorty, tedy například obchod, pokrokov, rozvojovou pomoc a tak dále. Tak, abychom maximalizovali dopad našich dohod. Pokud jde o institucionální mechanismy. Můžete si klást otázku, co si vlastně počneme s existencí těchto klauzulí. Tady vlastně chybí eh, další práce na toto téma. A já musím říci, že není jediná dohoda, která by konkretizovala, jak monitorovat dodržování lidských práv ve svém rámci. Takže jak tu někdo z vás správně podotkl, V důsledku této skutečnosti věnujeme pozornost pouze skutečným krizím, závažným porušením lidských práv, ale ta každodenní realita nám uniká. A tady je tady potřeba přijít s nějakým mechanismem, který by umožnil monitorovat, který by umožnil sbírat informace ze skutečně eh, ověřených zdrojů. Kompatibilita dohod EPAS s VTO, to je klasické téma, které řešíme už dlouho, bylo předmětem zkoumání, debat A myslím, že tedy s Američany vždy tedy to povede k určitým debatám, nicméně pro Evropskou unii je to věc zásadní důležitosti. EPA musí být plně kompatibilní s VTO. I na půdě VTO dochází k vývoji jednání z Doha eh, je v patové situaci a stále více tedy nabývají na důležitosti a preferenční dohody, bilaterální dohody mezi jednotlivými regiony a tak dále. A to je něco, co VTO také bude muset zohlednit. Pan Loč, děkuji velice. Mám tři a půl připomínky. Ta půl připomínka se vztahuje k Spojeným státům. Občas je asi dobré zmínit pohled USA na tyto obchodní dohody. Jestliže se podíváte na FTA, obsahují ustanovení, ve kterých se v podstatě říká, protože tedy USA uplatňují jednotné znění a tedy Evropa jedná se Spojenými státy, vidí vlastně eh, jasnou ideologii, eh, které jsou která je obsahem těchto smluv, všechny dohody FTA mají jedno ustanovení, které je v podstatě jednotné. Jakýkoliv ústupek vůči neamerickému partnerovi zároveň platí i pro USA bez ohledu na to, jakém stádiu rozvoje je daná země. A tady musím říci, že pokud jde o EPA, my postupujeme jinak a toto ustanovení aplikujeme pouze na země, které se podílejí minimálně jedním procentem na globálním obchodu. A teď tedy pokud jde o implementaci, zvláště například dohodka reform. Tady, jsou ta ustanovení, tady se ta ustanovení o udržitelném rozvoji liší v každé dohodě a to v návaznosti na to, jak vypadají ustanovení o e, trvalé udržitelném rozvoji a investicích. Není to tedy o tom, že bychom podceňovali problematiku lidských práv a trvalé udržitelného rozvoje. Naopak, není to pouhé návětí v textu, ale my to rozpracováváme do konkrétních ustanovení. Bereme v úvahu konkrétní stav životního prostředí a tak dále. A to je tedy ten zásadní rozdíl v porovnání s ostatními dohodami EPA. A i když je tohle revoluční, inovativní dohoda na papíře, velmi často není implementována způsobem, který by si zasloužila. A tady tedy um, na tom nesou vinu obě strany. Ten, čas je často, ten vztah je často asymetrický. Jedna strana má větší míru zodpovědnosti než druhá. A tady doufám, že komisařka Malstromová, která zítra nebo dnes už možná je v Khaně a zítra bude jednat s partnery Carefor, řekne, podívejte se, my máme velké slovo na půdě mezinárodních organizací. My budeme apelovat na, u Světové banky a u e, Měnového fondu na to, aby e, využili mechanismy, které mají k dispozici, přispěli k daňovým reformám, tak, aby ustanovení o postupném utlumení celního tarifního režimu nepoškodila karibské země. Přesně tohle je potřeba a je to velmi důležitý bod. To, co máme v nástrojích, nástrojích pro rozvojovou pomoc je formulováno krásně, je to pokrokové, ale jak se to nebere ohled na vývoj v čase. Za druhé, je třeba si uvědomit, že existují určité eh, konkrétní důvody pro to, eh, že v rámci dohod Karefom jsou země AKT jediné země z EPE. Proč? Protože všichni máme jediné LDC. A proto jsme neměli velkou možnost výběru. Za druhé, měli jsme velice přesvědčivou historii konzultací na ministerské a vládní úrovni. A za třetí, dohody o volném obchodu s tímto regionem. My jsme se na tom dost naučili, i když ty dohody samotné nyní nefungují. Já jsem například pracoval pro regionální dojednávací orgán, který pracoval na těchto dohodách. Také jsme měli poradenský orgán, který nám umožnil oslovit i další zainteresované strany. A za třetí jsme věděli, že je tu ta snaha spolupracovat s vyspělými průmyslovými zeměmi, jako je USA a Kanada, a také Evropská unie. E, čili byli jsme schopni předpokládat, jaká očekávání budou mít tyto země. Tato diskuze ukazuje, že nikdo nepochybuje o důležitosti lidských práv. O tom, že tato by měla být ošetřena i v rámci obchodních dohod, ale důležité je, jak formulace v dohodách převedeme do konkrétních závazků a monitorování jejich dodržení. Tady eh, máme tři možnosti. Buď to tedy postupovat jako USA, kdy tedy obchodní dohoda je uzavírána pouze za podmínky, mm, že protistrana přistoupí k některým mezinárodním umluvám, například Světové organizace práce, nebo můžeme postupovat tak jako EU, kde je podmíněnost eh, na trhu práce, tedy určité žádoucí situace na trhu práce zapracována do konkrétní dohody o volném obchodu. A konečně je tedy možné postupovat individuálně případ od případu. Ehm, to se týká hlavně dohod, které nejsou čistě o obchodu, ale také o rozvojové pomoci. A tady je možné přesně formulovat nástroje, které jsou nasazeny a následně tedy také formulovat, jak probíhá jejich monitorování. Pan velvyslanec, děkuji, pane předsedo, velice rychle. Tahle diskuse byla velice zajímavá a zaznělo tady eh, několik otázek. Asi nebudu moci odpovědět eh, na všechny, ale poznamenal jsem si tři nebo čtyři, které rychle projdu. Jednak je tady otázka reálné politiky v Africe. Skutečností je, že v Africe jsou i další aktéři. A někteří z těchto dalších aktérů nemají žádné podmínky. A to je důležitá skutečnost, se kterou se musíme vyrovnat. Někdo se zeptal, zda hovoří o lidských právech a zda zahrnují otázky týkající se udržitelného rozvoje nebo do té své činnosti. Tak bohužel ne. Věc, která je politování hodná nejen pro Evropu, ale i pro Afriku, protože my si stále více uvědomujeme, že to možná není pro Afriku úplně prospěšné. Jak to řešit? Pokud jde o EU, myslím, že tady je možnost něco s tím udělat. Někdo řekl, že potřebujeme tu záležitost řešit. A jak to můžeme řešit? Řekl bych, že tady jsou takové inteligentní pobídky. To znamená, že mohou, eh, některá podpora může být nepodmíněná, ale zároveň je třeba mít na paměti tyto doložky o lidských právech, které existují a je třeba uh, najít ten chytrý přístup k lidským právům. Pak tady je také potřeba zajistit, že Eh, politiky budou konzistentní. Velice často zaznamenáváme, a to si asi uvědomujeme všichni, že se někomu měří dvojím metrem podle toho, s jakou zemí se jedná. Jestli to je velká silná země, tak eh, pak eh, máme tendenci zavídat, oči před tím, co se s tou zemí děje. Takže tato, tento dvojí přístup, takováto nekonzistence by měla být odstraněna. Už jsem říkal, že také potřebujeme eh, vnímat ten místní kontext. Někdo se tedy ptal, kolik času bychom měli dávat eh, na provedení reform. Já bych eh, položil otázku obrácenou, jak dlouho trvalo Evropě, než udělala příslušné reformy. Můžeme očekávat, že to, co trvalo v Evropě desetiletí, někdy i století, že najednou v Africe bude vyřešeno za 10-20 let nebo dokonce dva roky, musíte poskytnout čas. Pak tady byla otázka, hovořilo se o obchodě jako nástroj rozvoje. Musíme se na to všichni zaměřit, protože my nevěříme, že může mohou se řádně dodržovat lidská práva, když je vývoj na nízké úrovni. Shodli jsme se, že obchod má být nástrojem rozvoje, pak jej je třeba upravit tak, aby se rozvoj urychloval a zároveň se dodržovala lidská práva. A poslední odpověď ve vteřině to byla důležitá otázka týkající se přímo Mauriciu a sice zda nadnárodní firmy platí daně. Ano, velice přesvědčivě ano, platí daně na Mauriciu, máme daň z příjmu právnických osob eh, ve výše 15 eh, také některé firmy eh, platí daně v zemi původu a u těchto zemí jim dáváme daňový úvěr až do doby, než předloží dokument dokládající, jaké daně zaplatili ve své vlastní zemi. A to je potom takzvaný daňový úvěr ve výši 80% za předpokladu, že prokáží, že ty daně zaplatili. Je to často dáno tím, že ten eh, daňový eh, rok nebo zúčtovací období je jiné než na Mauriciu, než těch daných zimí. To znamená třeba na Mauriciu se to podává na v prosinci, v těch zemích jiný měsíc a proto na to překlenutí toho období se poskytuje tento daňový úvěr. A ty daně, které ty firmy platí, jsou stále větší a ten systém je efektivnější než v mnoha zemích EU. Děkuji. Děkuji vám. A jako poslední pan Bertelu. Když dovolíte, pane předsedo a paní předsedkyně, jak navrhla paní Maria Arena, eh, chtěl bych, aby odpověď poskytl předseda organizace Europa Mamadu Simuko. Já bych eh, ten svůj řečnický, řečnický čas poskytl jemu, když dovolíte. Pokud tedy vy sám ho řeknete, tak mu klidně na tři minuty můžeme dát slovo. Voilà. Merci. Děkuji. Eh, vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně, děkuji, že jste nám umožnili zapojit se do této velice zajímavé diskuse. Já bych začal tím, kde skončil pan velvyslanec. Všichni se shodnou na tom, že eh, obchod má napomáhat růstu, tvorbě pracovních míst a proto jsou určité předpoklady, aby skutečně ten obchod toto mohl zajistit. A my se nacházíme právě v tom okamžiku, kdy vytváříme regionální oblast, která by toto mohla zajistit. Hovořilo se tady o srovnávání EU a VTO, pokud jde o ty dohody. VTO umožňuje výjimku pro e, nejméně rozvinutým výjimku pro nejméně rozvinuté země, což EU neumožňuje v eh, těch eh, dohodách jsou pětiprocentní daně pro některé zásadní výrobky, kdežto u těch nejméně rozvinutých zemích potom eh, to VTO dává na úrovni 0%. To jsou velice zásadní věci. EP a je určitým rámcem a aby tento rámec měl nějaký smysl, tak je třeba zohlednit i další aspekty. Mnoho těch nejméně rozvinutých zemí teprve dokončují své strukturální reformy. Hovoří se o obchodních podmínkách, jako by ty země byly zcela autonomní, ale řada těchto zemí ještě závisí na jednání se Světovou bankou, s MMF. Ta jednání nejsou u konce, také jsou jednání o bilaterální spolupráci, která v tom nejsou zohledněna. A my se domníváme, že dnes EPA mají především podpořit regionální integraci. To má tu výhodu, že budou moci společně střežit své hranice, budou moci vytvořit nějakou burzu pro to, aby se mohly smluvně uzavírat dohody transparentním způsobem. A to jsou potřebné předpoklady pro to, abychom mohli těžit z toho rámce, který nám navrhuje EU. Na závěr bych ještě řekl, že pokaždé, když Evropská unie souhlasila s financováním studie, která na závěr říká, že to není příliš prospěšné, tak ta studie je zamítnuta. To mě tedy trochu mrzí, ale máme skutečně doklady toho a můžeme to předložit parlamentu. To jsou eh, studie, které byly financovány Evropskou unii, které ukázaly, že eh, to, ty naše dohody, ty dohody, které nám jsou navrženy, nejsou tolik prospěšné. E, a teď pokud jde o práva, myslím si, že hlavní je, aby lidé mohli žít v udržitelných podmínkách a to eh, by mělo být obsaženo v těch dohodách nad rámec toho, co se tam navrhuje nyní. Děkuji. Eh, já vám děkuji. A já bych chtěl tady teď poděkovat všem panelistům a kolegům za zajímavou diskusi. Otázka, jak v praxi provádět eh, ustanovení o lidských právech a dohlížet, eh, motorovat eh, celý ten implementační proces je hlavní otázkou spojenou s EPA. A na závěr bych slovo Eleně, aby uzavřela toto slyšení. Myslím, že všichni už jsou hladoví a unovaní, takže já vám jenom poděkuji za účast a brzy se zase sejdeme. Děkuji.